Hlasování se koná zítra ráno. Dostáváme se k dalšímu bodu e, pořadu jednání a to jednominutové eh, řeči podle článku 150. Nejdříve má slovo pan Moty. Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dnes 5. května Itálie slaví Národní den proti pedofilii a pedopornografii. To je důležitý okamžik, který je umožněný zákonem 641 z loňského roku. Bohužel se jedná o stále významnější a rozšířenější jev. Dnes už nejde o to, že by e, dospělý člověk e, obtěžoval děti v parku. Jedná se o jev, který se šíří mezinárodně s pomocí moderních technologií, jako je internet, takže mladí lidé a děti už nejsou v bezpečí ani u sebe doma. Proto si přeji, aby i Evropská unie věnovala den takto důležité úvaze nad bezpečností dětí. Předložil jsem písemné prohlášení, aby se ustanovil systém rychlého varování umožňující policii členských států organizovaně spolupracovat a vyměňovat si rychle poznatky. Přeji si, aby tato iniciativa se setkala s příznivou reakcí kolegů. Děkuji vám, pane Moty. Jako další na minutu. Na to. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropa propásla velice dobrou příležitost nedávna době a to v nejbližších 20 letech zavést po, celé, po celém světě astrofyzický výzkum. Zde eh, příslušná organizace přijala rozhodnutí, že bude postaven obrovský teleskop v Chile a ne na Kanárských ostrovech. Eh, toto bylo rozhodnuto evropskou institucí a ta je podporována evropskými prostředky. Znamená to, že víc jak jedna miliard eh, euro byly tyto finanční prostředky a je to nyní zřízeno někde úplně mimo Evropu. Eh, co eh, udělala rada? Co udělalo španělské předsednictví? Eh, bylo prové, uskutečnila se schůze také s členskými státy, které měly přijmout rozhodnutí, ovšem je skutečně zastoupena evropská kandidatura, kandidatura Las Palmas, ta byla navržena a nyní zůstává pouze to přesvědčení, že se neudělalo všechno, co se mohlo udělat. Děkuji. Dále pan Zarba. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, am propus o rezoluție prin care să interzicem folosirea cianurilor în minerit, fiindcă avem obligația de a ne lua toate măsurile de... Vážený pane předsedo, já mám jedno usnesení, které se týká Eh, eh, dobývání rtuti. Eh, dobývání rtuti se způsobují velké katastrofy v životním, oblasti životního prostředí. My říkáme, že sice jsme ochránci životního prostředí, ale proč nejsme proto, abychom tuto škodlivou substanci úplně zakázali v Evropě před dvěma lety. Došlo k něčemu podobnému, jako byl druhý Černobyl. Obyvatelstvo celé, celého regionu zhruba v velikosti 100 kilometrů bylo dotčeno obyvatelstvo. Doufám, že řeknete ne k tomu, aby se tyto nebezpečné látky nepoužívaly. Musíme, pou, musíme pomoci evropským regionům, aby si pomohli. Kyanidu, aha. No je. Děkuji, pan Busoj. Hm. Děkuji, pane předsedo. Řecko prodělává obtížnou dobu, velk- těžké časy, také jiné evropské země eh, čeká hospodářská krize, protože její důsledky zatím ještě nejsou překonány. Existuje tady také nebezpečí vzniku velké nerovnováhy. Některé země musí zaznamenávat velké ztráty, finanční ztráty. V současné době něco podobného probíhá i v Rumunsku. Diskuze hovoří o zvyšování DPH a také o zvyšování daní korporací. Prostředky středně době ovšem a dlouhodobě budou tyto dopady velice škodlivé. Evropská unie není schopna vytvořit společnou strategii na potření této krize. Já si myslím, myslím, že potřebujeme lepší spolupráci mezi jednotlivými zeměmi, které přijaly různá opatření. A já si myslím, že tato opatření ke zvýšení daní tuto krizi jenom zhorší. Mnohokrát děkuji a nyní pan Kočovsky. Není přítomen, tím tedy dostává slovo na jednu minutu pan Ferreira. Děkuji. Podívejme se, jaké jsou útoky spekulantů na ty nejvíce ohrožené a nejkřehčí ekonomiky. Finanční kapitál obdržel miliony eur a teď spekuluje proti těmto periferním ekonomikám EU. Evropa Evropská eh, centrální eh, banka se svou falešnou nezávislostí a s volným trhem na mezinárodním trhu eh, toto umožňují. Vlády musí jasně říci, co to znamená mít solidaritu v Evropě. Je třeba zajistit, aby nedocházelo už takto k drancování a aby tento toto okrádání neodnesli občané, nestali se obětí číslo jedna. Občané takovouto situaci nemohou přijmout. Podívejme se na Řecko. Mnoho občanů tam bojuje. A my jim blahopřejeme k jejich odvaze. Děkuji vám, pane předsedo. Nyní je jasné, že je zapotřebí eh, opravdu přísně Eh, zakročit v Řecku. Nicméně vidíme, co se děje. Eh, politici sami Pokazit se třeba dělat. Vzpomeňme si eh, na ERM. Britští politici to přejmenovali na mechanismus věčné recese. A děkujeme našim politikům za to, že si uchovali Libru. Eh, eh, pro Řecko teď není žádná cesta ven. Ať eh, Mezinárodní měnový fond činí svou práci. A neměli by Řekové zaplatit cenu za ambice přístupu k euru. Děkuji vám. Na minutu paní Wertmann. Já se dnes chci vyjádřit na téma letecká bezpečnost. Toto téma nás zabývalo minulé týdny a všech se nás to dotklo. Eh, doprava, tato lete, eh, dopra, je vůbec, eh, nebo zdraví lidí je opravdu nejvyšší prioritou. Proto jsme proti tomu, aby docházelo k takovým situacím jako posledně. Například v roce 1982-89 došlo k velkým um, problémům. Hodně popela eh, bylo také ve vzduchu, proto bylo zakázáno létat. Ovšem zůstává skutečností, že eh, životy lidí jsou velice cené a neměly by být eh, riskovány.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 Řetěze zásobování potravinami v Evropě je nutno zlepšit. Potřebujeme větší transparentnost a potřebujeme také pomoc a potřebujeme i jednotný právní rámec v Evropské unii. Také vztahy mezi je dodavateli a distributory je nutno zlepšit. Musíme použít eh, osvědčené metody, abychom mohli bojovat proti nekalé konkurenci. Také platební lhuty je nutno zkrátit. Veškeré normy musí být interpretovány stejným způsobem ve všech členských státech. Vycházeje ze vztahu mezi jednotlivými zeměmi a mezi dodavateli, jsem toho názoru, že je třeba zlepšit pravidla konkurence a hospodářské soutěže, proto potřebujeme také nová pravidla pro obchodní politiku. Je to nutné, aby ceny a zisky v tomto potravinovém řetězci byly pevně stanoveny. Pan Kalinovský, v tomto domě jsme hovořili také o diskriminaci polské menšiny eh, v Litvě. Oni tedy nemohou psát svá jména polsky. Polské školy jsou také zavírány. Nevrací se znárodněný majetek jenom proto, protože původní majitelé jsou Poláci. Litevská komise etická, pro etiku potrestala Eh, tohoto člověka. A v Evropském parlamentu pan Barroso byl dotazován, jak to vypadá s polskou menšinou v Litvě. A skandál pokračuje. Předák polské samozprávy byl před několika dny také potrestán, protože uděloval informace ve dvou jazycích, mimo jiné také v polštině. Tento skandál je nutno ukončit. My tady přece máme lidská práva a na těch musíme trvat. Děkuji. Nyní pan. Děkuji panu Kalinovskému a nyní paní Kastex není přítomná. Nyní bude mít slovo na jednu minutu paní Savisár. Ani paní Savisár není mezi námi. Panu Urakis má slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Já tu skutečně jsem. Miliony občanů pracujících eh, vešlo do ulic, manifestuje ve stávkách proti opatřením řecké vlády, eh, u MMF. To nejsou nová opatření, jsou to opatření vedoucí k jedné krizi po druhé a ohrožují bezpečnost občanů a dodržování Maastrichtské smlouvy, protože přesahují Lisabonskou strategii a strategii EU 2020. Je to slepá ulička. Je třeba se naopak snažit revidovat parametry rozvoje. Je třeba zjistit, kdo vytváří rozvoj. Musíme se vyhnout provokacím takové tragické události, jako ta dnešní v Atenách, by neměly zabránit dalšímu vývoji. Řecký národ by měl vyhrát. Děkuji. Pane předsedající, před několika lety bych byla řekla, že eh, nehledě na naše symboly a eh, naše stereotypy, třeba, že se radě nedaří eh, eh, zjistit, že řecká krize je vlastně evropskou otázkou a komise eh, to nedokázala využít jako test pro soudržnost. Je třeba, aby Řecko se vzepělo. Teď ovšem zemřeli tři lidé kvůli násilí, k němuž došlo kvůli ostrým ekonomickým opatřením. A já chci přivnout Rasmusova nedávná slova, že eh, snížení eh, ratingu eh, dluhopisů Řecka je špatnou politikou. Evropský parlament by měl více usilovat o soudržnost a já doufám, že to, co se stalo v Řecku, nebude nakažlivé a naopak, že to bude znamenat začátek jednohlasného boje za evropskou solidaritu prostřednictvím partnerství. Děkuji vám. Na minutu paní Figueiredo. comemoraram se há dias os cento e vinte anos do 1 de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores. Foram Děkuji vám. Přes 20 lety to byl první um, máj poprvé slaven. Eh, o té doby pracující stále pra, eh, bojují za svá práva proti zneužívání eh, pracovní síl. 120 let pracující zažívali úspěchy i neúspěchy. První máj je historický pojem postavený na zážitku represe, který přinesl mnoho obětí. A takto eh, lidé začali bojovat za svou svobodu. Jsou to historické okolnosti, které umožňují kapitálu přistoupit k ofenzívě, což má negativní dopad, jak vidíme třeba v Řecku nebo v Portugalsku. Dívejme se bedlivě na tyto boje a neumožňujeme další eh, využívání, vykořišťování pracujících. Na minutu, pan Klim. Chci připomenout Evropskému eh, parlamentu, eh, že před rokem byl zabit evropský občan. Mnozí tvrdí, že byl zavražděn. Jeho příbuzní dosud nevidí, jak se to stalo. Jediná oficiální informace z Bolivie je ta, že zemřel, eh, možná, že byl zavražděn, eh, protože snad měl zabít eh, bolivijského prezidenta, což je nepochopitelné pro jeho příbuzné. Tato Informace, která pochází od bolivijských orgánů, nemůže být ale důvěryhodná. Nejsou to balistické eh, eh, důkazy ani žádné jiné forenzní důkazy, které by toto podporovaly. Paní Katrin Ashton by měla podpořit úsilí irské vlády o nezávislé vyšetřování, které by okamžitě mělo začít. Já eh, Věřím, že se nám podaří k tomu získat podporu irských poslanců napříč stranami. Děkuji, pane Kelly. Na minutu paní Donks. No Není jste pan Vigenin. Děkuji. Chci vás upozornit na jeden národní program Bulharska. Bulharsko je vedeno nekompetentní populistickou vládou, využívající metody z 30. let minulého století. Nejpopulárnější politici jsou ministr vnitra a předseda vlády. Stovky opozičních eh, zaměstnanců veřejné zprávy bylo propuštěno, došlo k brutálnímu zatýkání občanů, politici eh, slyšeli absurdní obvinění sami proti sobě a eh, politici, jiní politici zadávali příkazy soudnímu systému. Vznikl zvláštní tribunál, nazvaný specializovaným soudem. Po léta Bulharsko bylo žádáno, aby se více snažilo bojovat proti zločinu Snahy zde jsou, ale nebojuje se proti zločinu nýbrž proti demokracii. Evropský parlament je citlivý na porušování demokratických principů, měl by tedy tuto citlivost ukázat i pro členský stát. Děkuji. Pan Zegedy. Pane předsedající, eh, milé eh, kolegyně, kolegové, Eh, nezaměstnanost, eh, deficit eh, ve státním rozpočtu, to jsou velké výzvy pro členské státy Evropské unie a pro všechny evropské státy. Dovolím si vaši pro, pozornost obrátit ještě na další problém, a to je korupce, která existuje stále v zemích střední a východní Evropy, hodně také v Maďarsku. Je velice rozšířena a stát se hodně zadlužil. Odchod socialistické vlády, eh, ten nás přivedl do nešťastné situace eh, protože během této vlády byly zadávány eh, veřejné zakázky právě pouze za úplatky. Nyní nová maďarská vláda vystupuje velice silně proti korupci. Naše strana eh, také důvěřuje v to, že budeme moci žít i bez korupce. Děkuji. Děkuji, pan Děkuji vám, pane předsedo. 8. května bude slavit Evropa vítězství nad národním socialismem. Mám je ovšem také nepříjemnou zprávu. 16. března letošního roku se v Lotyšsku objevily zbraně SS a také za podpory všech moci pánů oslavili svůj svátek. Opozice nemůže již dlouhá léta nic proti tomu dělat a Eh, nová moc eh, ta dělá, jakože proti tomu nemůže nic dělat. Eh, jednotky SS zničili 35 vesnic a více jak 30-40 tisíc občanů Litvy, Běloruska a dalších zemí zavraždili a dnes jsou tyto jednotky slavovány jako hrdinové. Během druhé světové války zahynulo mnoho lidí a je to velký problém. Děkuji, pane Misky. Nyní eh, pan Winkler. Děkuji vám, pane předsedající. Historie ukazuje, že krize může vést pokroku. Vede k inovacím, tak, abychom se rozvíjeli dál, překonali krizi. Chci zdůraznit, dvě takové myšlenky, které lze využívat. Pokud chceme, aby EU byla významným celosvětovým hráčem, MMF a Evropská ratingová agentura by měly být EMF a ratingová agentura by měly být vytvořeny. Pokud chceme takto zdůrazňovat naše dlouhodobé e, zájmy a odolávat krizím, společná Měna a společná ekonomická politika jsou základními kameny. Je třeba prosazovat eh, pak růstu a stability. A taková ratingová agentura by se zakládala na správném pochopení ekonomiky. Je třeba brát obě dvě tyto myšlenky vážně a rozhodnutí pro ně by bylo pozitivní. Děkuji vám. Slovo má na minutu. pan Kryton. extremei drepte și la radicalizarea atitudinilor xenofobe și rasiste. alegerile regionale din italia Děkuji, pane předsedo. Tady vidíme skutečně neoprávněný nárůst xenofobních proudů. Po posledních volbách jsme viděli, že extremistické strany eh, získaly velký počet hlasů. Budou popírat eh, a popírat eh, národní menšiny a takovýmto způsobem nemůžeme vytvořit žádnou sjednocenou Evropu. Chci skutečně protestovat eh, proti těmto opatřením vůči cizincům. Francouzská televize uráží pravidelně rumunské obyvatelstvo a dokonce existují některé televizní pořady, které říkají, nepřejeme si u nás žádné Rumuny. Chci vyzvat příslušné úřady, aby bojovali proti tomuto nebezpečnému fenoménu. Pan Arsens, prosím. Především bych chtěl vyjádřit soustrast příbuzným obětí dnešního neštěstí v Atenách. Co se týče klimatických změn, 35 představitelů různých států, kteří se sešli eh, v mm, nám říkají, že se musíme připravit na Cancúnský eh, summit Evropská unie musí se zavázat oficiálně na snižování o 30 emisí do roku 2020, třeba změnit dynamiku konzultací, které jsou slepou uličkou. Je třeba snižovat emise po schůzce v Mexiku, aniž by se ta, mm, to rozhodnutí dále modifikovalo. 30% v 2020 pro nás už bylo rozhodnuto. Je třeba ukázat jasnou cestu státům. Musíme eh, nadále omezovat emise. Všichni víme, že to jsou i určité termíny, které se týkají našich emisí a proto se musíme naše cíle zaměřit. Děkuji vám. Paní Kastinger. Evropský parlament eh, komisi eh, udělil absolutorium na rok 2008, ovšem eh, chybná kvota v rozdělených prostředků byla nižší než v letošním roce. Co se týče tě, eh, toleranční hranice 5%, tak eh, to nedosáhlo. Ovšem v oblasti soudržnosti si ještě přejeme, abychom eh, finanční prostředky byly ještě více nasazeny. Zejména musíme zdůraznit zemědělství a přírodní zdroje. Kvota chybnosti byla nižší než 2% této souvislosti bych se chtěla ovšem upozornit také na udělení absolutaria a to na pomoc pro Turecku. Pomoc Turecko je víceméně sporná. Není možné ani, že by eh, třetím státům byly přidělovány finanční prostředky Evropské unie. Musíme mít kontrolované přidělování prostředků. Děkuji mnohokrát. Slova má nyní paní Movaj. Movaj? Děkuji vám, pane předseda. Článek 11 úmluvy o lidských právech stanoví, že mají být zohledňována práva odboru. Ovšem, minulý týden byl odsouzena, byla odsouzena paní Judicima, která je předsedkyní odborového svazu eh, pro policii a zhruba, tento svaz má zhruba 10 tisíc členů. Eh, říká se, že bylo řečeno, že eh, odbory jsou pouze proto, aby hájili zájmy svých členů, ale já chci zdůraznit to, že to se stalo v eh, členském státě Evropské unie a ne v nějaké banánové republice. Eh, hovoříme také o tom v parlamentu, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost eh, znamená také efektivnější využívání evropského práva. Toto rozhodnutí maďarského soudu má být něco takového jako precedenční případ. Měli bychom bojovat eh, za to, aby tato odvážná žena eh, byla opět eh, navrácena do své funkce. Steinruck. Paní Steinruck? Paní Steinruck to není? Pan Gierek má slovo. Děkuji, pane předsedo. V Polsku je vlastně obchod s lidmi a sice v určité formě, pod určitou záminkou. Ve skutečnosti se jedná o překvapivá práva, pokud jde o prodej eh, nemovitostí na pronajímatelům. Tito pronajímatelé jsou v normálním případě starší lidé, kteří nemají žádné předkupní právo. E, nájemné se zvyšuje a tito lidé se ocitají na ulici. Základní lidská práva tady nejsou respektována. Potřebujeme lepší právní nástroje, aby v Polsku takovéto skandály nevznikaly. Nájemníci musí být lépe chráněni úrovni. Potřebujeme také státní podporu pro oběti těchto procedur. Děkuji, tímto končí. Pan Štrajův. Взимам думата, за да изоблича една несправедливост. Колеги, нека да не се заблуждаваме, че... Děkuji. Chci ohlásit nespravedlnost. Eh, eh, řeky bychom neměli vinit z toho, co se děje v Řecku finanční krize v této zemi, je způsobena 14, 15. a 16. platem. Penze, eh, mzdy eh, jsou neznámy eh, pro zbytek Evropy po léta Řecko lhalo ECB a kvůli těmto lžím nyní představitelé Evropské unie odsouhlasili tolika miliardovou eh, pomoc, eh, zatímco země jako je Bulharsko nebo Estonsko byly potrestány a pravděpodobně jejich eh, vstup do eurozóny bude odložen. To je přece dvojí měřítko trestat by se měli ti, kdo jsou viní, a proto by Řecko mělo opustit eurozónu. Další bod na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení